Uh, dear friends, we've got a lot of problems. Drazí eh, přátelé, máme zde trošku problém, protože někteří kolegové mě před hodinkou, před půl hodinkou informovali o tom, že budou muset jít na letiště, protože dnes eh, je potřeba jít na letiště eh, opravdu aspoň tři hodiny před odletem, takže to vypadá, že tady není dost kolegů. Moje situace taky velmi náročná, protože já musím odejít ve čtyři. to naše slyšení by mělo být až do 17.30. Já si myslím zase na druhou stranu, že ti z nás, kteří se dostavili, jsou také důležití, včetně řečníků. Já už vidím, kdo, kdo tady hovořil. Děkuji za tato slova. to, za to vám tedy opravdu děkuji, ale teď tedy chci něco navrhnout. To slyšení eh, zorganizujeme tak, že budeme mít jeden panel. Všichni panel, panelisti se tady, tady vyjádří, přednesou své příspěvky, dám jim 7-8 minut na každý jeden příspěvek. Také eh, doporučuji eh, takovou jakousi diskusi navzájem mezi panelisty, protože pokud takhle propojíme ty dva panely eh, ke dvěma tématům, která jsou malinko odlišná, eh, tak si myslím, že i vaše otázky, které se budete klást navzájem, budou moci být zajímavé. Takže si to prostě trošku zkrátíme, třeba o půl hodinku, o 40 minut. Takže pokud souhlasíte, že to takhle pozměníme, tak okamžitě se na to, do toho pustíme. Já se vás už ani neptám, jestli s tím souhlasíte, chápete to. Eh, hned tedy se do toho pustíme. Většinou eh, mám vlastně takový přís, eh, nějaký úvod, 5-6 minut, ale teďka opravdu to zhrnu do pár vět. Eh, víme, že prostě ukládání energi- eh, elektřiny je obrovsky důležité téma, které je důležité i pro elektrická auta, pro obnovitelné zdroje energii. Pro všechno tohle je důležité ukládání eh, elektřiny, energie. A přecházíme tedy okamžitě k našemu slyšení. Já dám hned slovo Patriku Klerencovi, který je generálním tajemníkem Evropské asociace pro ukládání energie. To je obrovsky důležitá asociace, já většinou říkám pár slov takhle o panelistech, ale tentokrát, eh, protože nemáme dost času, tak si to zkrátíme a eh, konec konců my vás dobře známe, takže prosím, máte slovo. OK, thank you, Mr. Chair. Eh, děkuji pěkně, pane předsedo. Pustím se jen do práce. Já jsem generální sekretář EASE, jmenuji Patrick Clarence. Pokusím se velice stručně vám představit svoji prezentaci, protože čas běží. EASE e má tři hlavní cíle. Prvním z nich je, abyste vy chápali přínosy a hodnotu skladování energie. Jde o to uspůsobit eh, rovná pravidla na trhu skladování energie a dále podpořit eh, rozvoji této energie, pardon, této technologie a získávat financování pro výzkum a demonstrace využití eh, eh, těchto technologií. Máme asi 40 členů, zastupují jak výzkumná střediska, tak dodavatelé zařízení a vybavení, ehm, veřejné prospěšné podniky, ehm, provozovatele sítí a distributory je to skutečně náročná situace, kdy na jedné straně chcete hovořit jedním hlasem, ale na druhé straně EAS reprezentuje jedno, od, jedno celé odvětví a ne pouze jenom jeho součást. Co bych vám rád dnes představil? Pokud je o skladování energie, tak zde používáme nejrůznější technologie. Není to pouze jenom jedna technologie skladování energie a proto je to velice složitá věc máme pět oblastí. Chemický, elektrický, elektromechanický, mechanický a termoenergetický způsob skladování. Eh, členové eh, této v eh, rodiny se mění, ale víceméně jejich složení je stejné, takže poté se budeme věnovat také vodíku a syntetickému plynu. Existují různá čerpadla, různé další technologie a jedna každá sehrává svoji úlohu při eh, zajištění rovnováhy tohoto systému, protože nejenom, že to je velice složitý systém, ale je velice eh, technický, ale uvědomme si, že skladování energie je něco, s čím se setkáme na každém kroku, eh, kdekoliv v obchodech, v obědních domech, a sehrává úlohu v každé sféře života. Takže máme tady různé technologie a používáme různé služby pro celý um, systém a je eh, nezbytná tato různorodost. Na dalším slajdu eh, máme informace o tom, eh, jak to vypadá s podporou skladování v tom řetězci od generace až po využití i přenosová síť je prostorem, kde lze eh, energii skladovat. Pokud budete chtít eh, eh, začít používat baterii, tak to trvá několik milisekund, než tedy můžete disponovat energií. Když budete chtít rozjet elektrárnu, parní elektrárnu, tak samozřejmě tam to trvá dlouho. A um, skladování energie můžete použít i u vlastního spotřebitele za elektroměrem. Chtěli bychom zúraznit jednu věc. Neexistuje jedno um, zázračné řešení, není pouze jenom jedna technologie. Musíme vzít v úvahu také uh, otázku při, uh, e, příjmu. Pokud chceme vytvořit nějaký rámec, tak je důležité k tomu přistoupit tak, aby to byl otevřený a přizpůsobitelný systém. Měli jsme také slyšení u politických skupin a tam jsme uvedli několik příkladů. V podstatě jde o to, že na úrovni distribuce existuje řada obnovitelných zdrojů energie, eh, je to především fotovoltaika. A to je potřeba sem zapracovat. Eh, jsou tady eh, problémy kvality, když se, pokud je o tou fotovoltaiku, tak tam se můžete rozhodnout, kdy se připojíte na síť a eh, kdy budete využívat nejlevnějšího tarifu. Takže nepotřebujete eh, používat svůj systém, můžete používat jenom moduly, ale také pokud je o provazatele eh, sítí, tak tam je také velká podpora, která jim poskytuje. Jde o to v eh, nejkratším eh, čase zajistit rovnováhu celého systému. Máme tady prozumenty. Chceme, aby eh, tito konzumenti měli kompetence, protože jsou to prozumenti. A ať už jsou to způsoby jakékoliv, pokud jde o sledování energie, tak ne vždycky Eh, je nejlevnější skladovat energi- elektrickou energii. Může to být eh, například teplá energie, která se mnohdy ukládá levněji. Musíme si uvědomit, že stávající úprava eh, podmínek na trhu, ten jeho design, vychází z historického vývoje, takže se počítá především s centralizovanou výrobou energie. Nové elektrické systémy se ale musí adaptovat, musí být flexibilnější je zapotřebí integrovat do celého systému energi- skladování energie. A otázka, komu to bude patřit, eh, je to vlastně něco, co patří do oblasti výroby energie, anebo je to vlastně eh, aktivum, které stojí mimo eh, výrobu energie. Takže může to být na straně toho výrobce, ale i spotřebitele. Celkem jsou tady čtyři kategorie. Poté použití skladování energie je mnohdy obtížné díky stávajícím kódům sítě. E, poplatky e, je těch, těch poplatků e, vlastně je spousta. Mnohdy se to platí dvakrát, v tom ale nevidíme přidanou hodnotu. Ten je také nezbytné dát k dispozici obnovitelné zdroje energie. My vlastně ty obnovitelné zdroje energie používáme eh, k tomu, abychom odleštili síti. Další věc jsme také přesvědčeni o tom, že všechny služby na trhu, respektive všechny systémové služby by měly být k dispozici na trhu. Co to znamená? žádný výrobce by neměl být eh, nucen eh, poskytovat eh, tuto službu. V Itálii si můžete nechat určitou část energie pro své potřeby. Další důležitá věc je to, pokud budu poskytovat do systému lepší služby, tak to neznamená, že mám lepší odměnu. Ostatní budou eh, těžit z přidané hodnoty, ale já dostanu více zaplaceno. A to je potřeba změnit. Potřebujeme také zajistit bezpečnost u těch nových eh, technologií. Eh, usilujeme o dlouhodobější kontrakty, tak abychom mohli investovat, protože provozovatel přenosové sítě si může ty sítě koupit na 8 nebo 10 let a může se pak obrátit na banku s žádostí o úvěr. Takže je tady Eh, široká škála technologií. Je potřeba přizpůsobit eh, design trhu a, mm, jak jsem řekl, žádáme finanční podporu. Děkuji. Děkuji, říká pane předseda, eh, pane Klerenci. Je známo, že vy jste zcela změnil situaci v Evropské asociaci pro skladování energie. Eh, v roce 2010 vzrostl počet členů z 13 na 40, čili se strojnásobil. Působíte také v oblasti ochrany klimatu a energetiky od roku 2013, takže my, někteří z vás, si vzpomínáme na vaše aktivity. Děkuji pěkně za váš projev. A nyní dávám slovo panu profesoru Tomasu Hamacherovi. věnoval se fyzice. Možná není až tak známý eh, eh, jako pan Clarence. Eh, zabýval se plazmovou fyzikou na, Maxové Planck, na institutu Maxe Plancka, působil v Poloni a je členem Centra pro environmentální výzkum na univerzitě v Augsburgu. Tam působí v současné době. Prosím, máte slovo. Thank you very much for the invitation. Děkuji. Děkuji za pozvání. Já poskytnu takový všeobecný přehled o tom, jak musíme vnímat um, skladování energií v rámci celého energetického systému. Takže důležitá otázka je, jak můžeme integrovat eh, obnovitelné zdroje energie. To je vlastně hlavní věc, na které pracujeme. Když se tedy snažíme najít způsoby skladování energie, tak eh, samozřejmě vždycky nám jde o konkurenceschopné technologie pro zavádění eh, udržitelných zdrojů, obnovitelných zdrojů. Takže tady vlastně vidíme věci, eh, na které se zaměřujeme. První z nich je, že stále ještě můžeme mít velké rozvodné sítě. Teď samozřejmě hovoříme o tom tady na půdě Evropského parlamentu, takže nám jde o evropský projekt eh, kde by šlo vlastně o to, abychom vzali obnovitelné zdroje z celé Evropské unie, které jsou velmi um, diverzifikované, se velmi odlušné a udělat z toho nějakou výhodu. Potom máme jakousi flexibilní eh, poptávku. Například v budoucnu představme si, že budeme mít elektrická auta, která budeme nabíjet pou, nejenom pouze, když je zaparkujeme někde budeme je chtít nabít, ale prostě třeba ve chvíli, kdy zrovna je vhodná nabídka levné energie. A potom eh, jde o propojování sektorů, takže tady jde třeba o propojení eh, eh, elektrické energie s tepelnou energií. Tohle by mohlo pomoci vyrovnat nějaké ty fluktuace a zase právě napojit to e, i na tepelný systém, takže by to mělo vlastně dvě výhody a zároveň by to vyřešilo otázku toho skladování. Hmm, zaměřím se teďka tady na jednu věc. Tady vidíte dopad na větrnou energii na jednu zemi. Tady vlastně vidíme e, křivku e, krátkého trvání. Ale když se potom podíváme na ten evropský pohled, to ten červený, to je ta červená eh, linie, eh, tam se to více vyrovná. Ta zelená a modrá to je vlastně jedno, jednotlivé země. Dvě. Když vytvoříme opravdu velké sítě, tak zejména ta větrná energie se takhle vy, vyrovná, což by samozřejmě také řešilo poptávku po skladování. A vzhledem k tomu, že Evropa má mm, jedny z nejlepších větrných elektráren celosvětově, právě v Severním moři, tak já si myslím, že tohle je důležitá eh, možnost, kterou bychom určitě měli využít. Teď tedy k tomu samotnému skladování elektřiny takový pohled se zhora dolů. Když se podíváme třeba konkrétně na Německo, tak hlavní eh, výsledek je, když se potom podíváme na eh, míru penetrace eh, těchto energií, tam je to asi 80%, tak potřebujete určitě skladování. Ale nepotřebujete pouze typ skladování, jako je třeba baterie, Eh, kde vlastně dojde vyrovnávání přes den a přes noc, ale potřebujeme třeba někdy i skladování, které pomáhá eh, vyrovnat eh, sezónní fluktuace, sezónní kolísání. Takže ve chvíli, kdy potřebujeme řešit sezónní rozdíly, potřebujeme tedy něco už typu vodíku a to je prostě uh, úplně jiné potom řešení, na technologie, než mít nějakou obrovskou baterii ve sklepě. Takže tenhle požadavek by přišel ale poměrně pozdě v čase, až se dostaneme opravdu k vysoké, mm, vysokému podílu e, na trhu těchto obnovitelných zdrojů. Když se tedy podíváme na evropský kontext, tak ta poptávka po skladování by byla mnohem nižší, a nebo bychom ji viděli pouze na národní úrovni. A teď ještě k tomu propojování různých sektorů to je z našeho pohledu vlastně první věc, na kterou bychom se měli zaměřit. Co to znamená? Když přivádíme elektřinu do vytápění do tepelného systému. Má to celou řadu výhod. Může to být poměrně efektivní, když třeba e, e, zvážíme tepelná čerpadla, která využijí elektřinu a to se potom e, násobí faktorem 3, možná i 5 záleží to na, eh, na tom, jak je postaven daný dům, takže vlastně ta elektřina se dostává do tepelného systému a vlastně to je i poměrně flexibilní, protože můžeme třeba instalovat i některé malé eh, vlastně eh, bez skladování tepla. A samozřejmě máme tam i větší flexibilitu, i když tam třeba je potom nižší eh, efektivnost. Když si představíme třeba nějaký, eh, nějaké elektrické eh, zdroje vytápění, můžeme využít tam třeba 10 až 15 kWh na euro za, euro za kWh a vlastně žádná jiná skladovací technologie tohle to neumožňuje. Takže tímto směrem bychom se určitě mohli vydat. Tady vidíte, že bychom mohli mít teda ukládání přes den, přes noc, nebo třeba týdenní ukládání v těch eh, dálkových vytápěcích systémech a určitě by to tedy pomohlo eh, usnadnit penetraci těch eh, obnovitelných zdrojů energie. A potom, když máme ty propojené systémy, tak v podstatě už vůbec nepotřebujeme ukládání energie, potřebujeme pouze ukládání tepla. Když máme systém, který je založen pouze na elektřině, pak bychom samozřejmě potřebovali obrovské množství právě eh, těch eh, eh, vodíkových skladů. A když to tedy dobře propojíme, když najdeme dobré tržní mechanismy, které umožní tohle propojení elektřiny a tepla, tak vlastně už v zásadě máme skoro veškerou potřebnou technologii k dispozici už dnes a vlastně už bychom mohli udělat takovou demonstraci, která by ukázala, jak by to mohlo eh, v reálu probíhat. Tady takové malé shrnutí. Já si myslím, že je obrovsky důležité, abychom se zamysleli nad celoevropskou eh, elektrickou rozvodnou sítí. Máme eh, už velmi dobré systémy, třeba zejména na severu Evropy, bylo by dobré, kdybychom to prostě napojili, propojili to v celé Evropě, mohl by to být určitě projekt Evropské unie kde možná jednoho dne by vám za to lidé i byli vděční. Za druhé, potřebujeme systémy pro skladování, ale tady musíme být otevřeni, co se týče Mm, technologií, nemůžeme říkat tohle chceme, ale tohle nechceme. Musíme být opravdu otevřeni, co se týče těch eh, technologií. Propojení systému bude obrovsky důležité a proto si myslím, že potřebujeme ještě další výzkum. Lidé na univerzitách to samozřejmě vždycky budou asi říkat, že je potřeba další výzkum. A potřebujeme také poměrně eh, přísný regulační rámec na úrovni distribuce, který tedy eh, přivede konkurenci na trh. Já si myslím, že tohle to by mohlo být způsob, jak tam zavedeme buď to skladování, nebo to eh, eh, ten takzvaný coupling, to propojení. A také bychom se měli zamyslet nad tím, zda všechny ty věci, které dnes děláme, jsou opravdu v souladu s tržní liberalizací, s liberalizací trhu, možná to takhle řeknu trošku kacířsky. A můžeme mít opravdu radikální liberalizaci energetického trhu a některé tyhle věci by fungovaly. A nebo se můžeme zamyslet nad eh, eh, různými systémy trošku ehm, centralizovanějšími, zda by to ne, nestálo za to. Já vím, že lidé tohle neradi slyší, ale Evropa docela dobře fungovala docela dlouhou dobu před liberalizací trhu a dnes vlastně máme stále ještě vliv státu na ty energetické eh, rozvodné sítě, ale přitom máme liberalizaci. Ještě bych řekl jednu věc, to je také důležité v politické debatě, eh, to PV a baterie. To by mohlo být všechno mnohem mm, důležitější pro jiné regiony na světě, kde třeba eh, dodávka energie je mnohem nižší v tuto chvíli. Když jdete do nějaké třeba malé africké vesnice, tak teď opravdu tam dosáhnete mnohého, když tam přinesete baterie a PV, ale v Evropě už jsme možná někde trošku jinde. Děkuji. Děkuji. Pane profesore, jako vždycky, pan profesor mluvil trošku déle, ale já mám stejnou slabinu, takže to chápu. Nyní Tedy ještě jednou vám mnohokrát děkuji, pane profesore. a přejdeme k dalšímu řečníkovi. Je mi potěšením přivítat zde Jorgose eh, Chaci Kise, kterého už nějakou dobu znám a který byl velmi eh, aktivní v eh, přípravě našeho rámcového programu a mm, opravdu bojoval za Evropský institut pro inovace a technologii. Tenkrát nás moc nebylo, kdo za to bojovali. V parlamentu nás bylo tak pět, šest, sedm a předseda Barosov na nás byl eh, všechny eh, velmi zdvořilý, eh, on byl tedy podpůrce. Pan Jorgo Chacimarkasis je nyní generálním tajemníkem organizace Hydrogen Europe. Eh, studoval na mnoha univerzitách a pro některé z nás je opravdu, eh, je nám tedy dobře známý. Takže Jorgo, ještě jednou je mi velkým potěšením, že ti mohu popřát k narozeninám, které slavíš právě dnes. Děkuji panu předsedovi za pozvání na toto zasedání. Těším se na diskusi a pustím se hned do své prezentace. Hydrogen Europe je asociace 94 členů ze 16 členských států. Jsou tam velké společnosti jako Daimler Siemens, BMW, Linde, Erlikit. Je tam také spousta malých a středních podniků, tak je to mix 50. 50. Proč jsme byli přizváni? Myslím si, že tento slide vám ukazuje, eh, jak lze srovnat skladování vodíku s jinými technologiemi. Vodík je plyn. Eh, získává se jednoduše elektrolýzou. Elektřina rozdělí vodu na kyslík a vodík a při zpětném eh, ději lze v palivových článcích opětovně vytvářet elektrickou energii. Je to elektrický, elekt, elektřina, čili vektor, která může putovat oběma směry. Existuje řada technologií pro skladování, na některé z nich upozornil Patrik. Díky své flexibilitě se vodík hodí dobře pro skladování ve velkém množství, ve velkém objemu. Vidíme to na tomto slajdu. Je to krátkodobá záležitost, když eh, takto eh, elektrolyza si žádá eh, investice, Eh, jsou tam vysoké náklady, ale čím je větší objem, tím jsou nižší náklady. Eh, dá se skladovat eh, energie v hodnotě více než 10 GB hodin. Dovolte, abych vám předvedl krátké video. Ehm, je to příklad vysokozdvižních vozíků Coolruit. Můžete se na to podívat na YouTube, nebo vygooglete si to a uvidíte, proč se používají vodíkové eh, palivové články. Coloroid je eh, málo, řetězec malou obchodu, má 200 poboček v Nizozemsku, Belgii a Francii. Je to největší eh, investor do ehm, nové energetiky, do nové zelené energetiky. Pan Coloroid je milionář On se rozhodl um, jít jiným, jinou cestou a nyní má v Dazenfeldu na západ od Bruselu instalován instalováno zařízení. Je tam plnící stanice, která byla mimochodem vybavena eh, společným podnikem Fuses and Hydrogen a Můžete se tam podívat. Já vidím, že Paul Rubik na to má zájem, chce se tam podívat a vy, pane Jerzy, byste se tam taky měl podívat, protože uvidíte na místě, jak to funguje a že to funguje. Funguje to bez problémů. E, vodík umožňuje spoustu věcí. Na jedné straně máme výrobu e, energie ideálně z, z ekologických zdrojů, ať už je to slunce či vítr, nebo pak e, lze vodík eh, skladovat klasickým způsobem v tlakových lafích a tak dále a poté se prostřednictvím palivových článků, čili ne spalováním, a i když to je také eh, možné, tak se dá v palivových článku použít energie na různé věci. Tady máme eh, je jednu z největších elektrolytických stanic. Je to v energetickém parku v Mainzu, blízko Frankfurtu. Siemens, eh, Linde a um, městský podnik Mainzu jsou partnery. Vidíme tady vstup a tam se uh, vyrábí 6 MWh pro síť. Vidíme tady napojení. Na... Pak tady máme transformátory, eh, eh, čističe a systémy elektrolýzy, stejně jako kontrolní zařízení, zařízení. Je to také přímo napojeno na, na eh, plyn, plynovodní soustavu. K čemu můžeme použít vodík? Můžeme ji používat pro ježdění. Jak, vy, jak víte, Existují tři vozidla, která se již téměř dostala na trh. Je to Hyundai AX35, to je Mirai, které jsou na trhu od loňského září. Pak je tady e, třída B Mercedes, Mercedes 3 B. Pak tady máme těžká a lehká nákladní vozidla a pak jsou tady autobusy a vysokoživezné vozíky. V Evropě eh, se autobusy již běžně používají, máme celkem 90 a můžeme používat vodík také eh, pro jízdu na kole. Tady máme Linde. 60 gramů vodíku stačí na ujetí 100 kilometrů tímto bicyklem. Takže elektromobilita na dlouhou vzdálenost. Eh, můžeme, tady vidíme srovnání. Pokud se si natankujeme naftu, trvá to 4 minuty, ujedete 500 kilometrů, když budete tankovat vodík, tak eh, vám stačí méně 5 kilometrů a 5 minut pro načerpání takového objemu vodíku, který vám umožní ujet 500 kilometrů. Eh, pak tady máme od Tesly eh, rychlo nabíjení. Za 20 minut nabijete energie na 160 km v elektromobilu, takže vidíme, že vodík je jedinou možností, jak elektrifikovat eh, mobilitu, aniž bychom měnili své zvyklosti, protože můžete čerpat, eh, tankovat jako, jako dříve. Zítra otevíráme Belgii první eh, veřejnou čerpací stanici pro vodík v Zaventemu. Vaši asistenti se tam podívá s námi, odjedeme tam autobusem poháněným vodíkem a bude tam také spousta vozidel, která e, jsou poháněna vodíkem. Chcete-li tam dojet na tomto e, kole Linde, můžete. Pak tady máme statické palivové články, které lze využít a které se dají použít pro vytápění a chlazení. Tady to je příklad datového centra. E, Google je největším nákupčím ekologické energie. Mají jeden problém. Zálohování datových center to zálohování eh, využívá dýzlový pohon, poněvadž je nejspolehlivější. Já jsem byl také eh, požádán, abych vám představil eh, vodíkové palivové články pro statické použití a jim se to velice líbilo, protože tam je bezpečnost dodávek a je to rovněž čistá energie, ekologická a pravděpodobně přejdu na její používání. Je to realita v Evropě? Téměř ano. V Japonsku vidíme, že japonská vláda se rozhodla proměnit ehm, olympiádu v roce 2020 v Tokiu na olympiádu vodíku. Promění eh, bývalou jadernou elektrárnu Fukushima na eh, generátor využívající vodíku a bude zásobovat uh, olympijskou vesnic, vesnici. Proč však neexistuje trh pro skladování? Tuto otázku položil předchozí řečník. Já jsem si přinesl studii, kterou provedl Eh, společný podnik pro využití vodíku. Je to komplexní studie ukazující, proč zatím nelze skladování vodíku využívat komerčně. Eh, problém je, že neexistuje definice tohoto skladování, nejsou žádné stimuly. Eh, pan Količek se směje, protože on to tvrdí už řadu let, já o tom vím. A ta neefektivita výroby a poplatky za do, da, za vlastně poskytování do energie do uh, sítě eh, stojí miliardu ročně. Uh, proč se to tady nepoužívá? Mám tady problém, co bylo dřív, slepice nebo vejce. Jsou tady um, velké výzvy v oblasti uh, přijímání regulačních opatření. Je zapotřebí politické podpory pro rozjetí obnovitelných vodíkových zdrojů. Nejsou tady podněty, jak vidím, tak se pan Kuliček opět usmívá, protože ví, co myslím. Eh, jsou tady, je zapotřebí ehm, vyjmout ehm, ta zařízení pro skladování energie z eh, daňového systému. Co se vám říkal, Jiří, když eh, půjdeme z, z 0. do 6. patra, tak vám řeknu, že vodík je nejflexibilnější mm, způsobem pro skladování. Také vám řeknu, že palivové články a vodík představují jedinou technologii umožňující dekarbonizaci eh, vlastně mobilitu bez uhlíku aniž bychom museli měnit své zvyky a má toto shodování také nejvyšší efektivitu. Děkuji pěkně. Tak politici zdá se mluví ještě o něco déle než profesoři. To je takové nové zjištění, aspoň pro mne. Eh, děkuji, Jorgo, všechny tyhle ty projevy jsou vynikající. A nyní pan Ben Hill, který je vicepředsedou Tesla Energy. Vy už jste zmínil eh, Teslu ve vašem projevu. Pan Hill se zaměřuje na eh, solární energii eh, už od roku 96. Od roku 2015 vede Eh, velmi ambiciozní aktivity Tesly jak v Evropě, tak i jinde. Tady jde vlastně o různé napájecí sady a podobně v Evropě, v Africe a nás opravdu velmi zajímá váš projev. Kolegové, jak máme v programu? Ty první dva projevy se věnovaly našemu hlavnímu problému, role skladování energií v budoucnosti Evropy. Ale pan Jorgo Chaci Markakis už začal druhé téma, druhý panel, a sice technologie skladování energie pro konečného uživatele. Právě ten konečný uživatel je pro nás důležité, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. já eh, opravdu jsem velkým zastáncem eh, skladování energií, aniž bych eh, to nějak kvalifikoval, jakého typu. Je obrovsky důležité prostě najít jakýkoliv způsob skladování energie. Cílem, jako si misí Tesly, je urychlit přechod světa k udržitelné energie. My jsme tady společností, která se zaměřuje právě na snižování emisí uhlíku. Kromě toho také vyrábíme nádherná auta a e, velmi kvalitní produkty. E, produkty, které vyrábíme, už jsou na trhu, už nyní mění to, jak spotřebitelé na evropském trhu se chovají. E, tady máme takzvanou Powerwall, to je vlastně na levé straně ten levý obrázek. Teď už se to vlastně instaluje pro účely e, domovů, které už mají fotovoltaické systémy, které jsou na nich takhle uloženy. Samozřejmě naše vize do budoucna je ještě mnohem větší. Předpokládáme například tedy ve chvíli, kdy se začnou používat ty chytré e, elektroměry, tak lidé samozřejmě budou moci e, mít mnohem lépe pod kontrolou svoji vlastní spotřebu své vlastní domácnosti, takže na tohle se také zaměřujeme. Eh, na komerční úrovni. Tohle je eh, továrna, eh, elektrárna, kterou budujeme na Havaji. Tady vlastně jde o různé aplikace pro ukládání, skladování energie, zejména tedy baterie, jak už říkal kolega. To je velmi důležité, ať už je to pro posílení té rozvodné sítě nebo ať už jde vlastně za účelem mikrosítě, což je právě případ eh, téhleté eh, elektrárny na obrázku. Pak jde ještě bych řekl, že vlastně tohle to není nějaký mm, výzkumný projekt. Tohle to už všechno existuje na trhu, už to funguje. A eh, používá se to tedy, používají to spotřebitele, jak, jak tedy domácnosti v nebo také firmy. Tohle všechno už existuje, už se to děje bez jakýchkoliv dotací. Takže skladování energie má eh, obrovskou kapacitu. Eh, staré typy mm, elektráren už eh, možná budou zavírány v blízké budoucnosti, ty, které vychází tedy třeba z uhlí, Eh, a budou vznikat teda stále více eh, nové typy generování energie a předpokládáme, že to také poskytne mnohem větší energetickou bezpečnost eh, jednotlivým členským státům a vlastně celé Unii. Takže to si myslíme, že je důležité. Například se zvyšováním výroby elektřiny z sluneční energie a větrné energie tak eh, samozřejmě se musíme zaměřit na skladování energie nejrůznějších typů, to je obrovsky důležité. A ve chvíli, kdy tedy se snižuje cena obnovitelných zdrojů, tak je potřeba zvýšit procento eh, energetického mixu, tak aby samozřejmě začlenil co nejvíce obnovitelných zdrojů. Tesla je samozřejmě firma, která se proslavila bateriemi. Eh, technologie baterií se nezastavila, stále postupujeme ku předu, takže vlastně tady jde eh, o ten vývoj, který tady vidíte, například eh, ty akumulatové články také se vyvíjejí, máme technologii, která to neustále zlepšuje, snižujeme cenu. Takže takhle budeme moct mít v budoucnu baterie v každé domácnosti. globální trh s těmi akumulatovými články, litiovými, tady vlastně vidíme jakousi eh, gigafaktory, která se eh, právě buduje. Tady vlastně půjde o to též, co je vlastně celá kapacita všech baterií eh, celosvětově v roce 2014. Takže to jsou opravdu miliardy dolarů a eur v investicích pro eh, vlastně rozšíření, tak aby tohle to bylo eh, cen, na, nákladově výhodné. Nyní bych se podíval na cíle Unie. Těch cílů je pět. Nebudu tedy hovořit o všech pěti, protože nemáme čas zaměřit se na první dva. EU dováží hodně tedy um, ropy, plynu, dokonce i uhlí, tak samozřejmě energetická bezpečnost je pro nás v Evropě obrovsky důležitá. Tohle je odhad na základě nejrůznějších zpráv, které byly předloženy o procentech naší kapacity výroby a co by bylo vyžadováno jako skladování, abychom stabilizovali tu rozvodnou síť. Takže pokud by tedy ty obnovitelné zdroje dosáhly 100% výroby elektřiny. Doufejme, že toho dosáhneme ještě v průběhu našich životů. Tady vlastně jde o veškeré skladování, ne pouze eh, skladování eh, prostřednictvím produktů Tesly. Tady jde tedy o e, stacionární skladování e, nejrůznější, tedy hydrogenové články a podobně, o kterých se tady hovořilo. To, co jsem říkal, je, že je potřeba zajistit, aby směrnice umožnily přístup ke skladování energie vlastně na různé trhy, tak aby se to neomezilo tím, že se to všechno dá pod nějakou hlavičku, které se říká třeba e, transmise nebo výroba energie, protože to by mohlo omezit ty skladovací technologie. Skladování, zejména tedy eh, baterie, eh, se mohou velmi dobře využívat pro podporu sítě, tam, kde ta sítě je slabá, eh, kde třeba se zavírají ty staré elektrárny. To by vlastně tedy mohlo být odpovědí Eh, na eh, situaci, která může být v tu chvíli eh, komplikovaná. Takže vlastně aniž by třeba došlo k navýšení obnovitelných zdrojů, ačkoliv k tomu tedy doufáme dojde, tak by to stejně mohl být takový business model. Každopádně je to v zájmu spotřebitelů, protože by to snížilo náklady, zejména pro ně. Čeho tedy může to skladování dosáhnout? Můžeme zabránit eh, vysokým nákladům eh, eh, placení infrastruktury, kterou třeba nikdo nechce nebo rozhodně za ně nechce platit. A můžeme in, integrovat tu síť umožnit její efektivní fungování. Takže vlastně eh, odcházíme eh, vlastně od, elektron, od elektronu a eh, vlastně se dostáváme k přesunu dat. Poslední slide pro spotřebitele, co to pro ně znamená. Chování se mění, lidé si uvědomují, jak eh, mohou řešit energii sami, dostávají informace, volbu toho, co mohou dělat. A to je tedy obrovsky důležité pro, eh, pro spotřebitele, aby to vlastně si mohli nějak ukočírovat sami a nebyli eh, pouze závislí na nějakých velkých společnostech. Například ta Wall, kterou jsem ukazoval na tom prvním slajdu, to by mohlo být něco, co jak, kterýkoliv majitel domu může mít a prostě by přesně věděl, kolik eh, energie mu to vyrobí a kolik za to bude platit. Eh, ve chvíli, jak už jsem říkal, když budeme mít ty chytré elektroměry, tak může na tento systém přepnout a podobně. Takže eh, takový to spotřebitel si potom může naprogramovat tu baterii tak, aby také mohl využít nižší cenu energie. Takže to skladování vypadá zajímavě, postupujeme kupředu, potřebujeme podporu, abychom neměli nějaké bariéry pro tyto technologie. Now I would like to open, uh, Mr. Děkuji pěkně. Nyní dám slovo panu Rubikovi a poté panu Količkovi. Prosím. Pan Rubik. Já bych chtěl velmi srdečně poděkovat eh, za tu eh, hloubkovou analýzu do trhu se skladováním energie. Já si myslím, že to je obrovská šance pro obnovitelnou energii a byla dostupná. Eh, samozřejmě je důležité, abychom měli infrastrukturu, eh, aby ta síť byla tak vybudována, že elektrická síť umožňuje skladování a že tato energie potom k dispozici. A co se týče Tesly, eh, tak by mě zajímalo, jak je dlouhá životnost eh, baterie a eh, třeba když víme mezi amplem a amplem chceme třeba zastavit, třeba jsme ve Štrasburgu, třeba ve Štrasburgu a třeba tam musím dlouho čekat, Eh, na dálnici, tak eh, samozřejmě to potom bude mít eh, vliv na životnost té baterie. Tak jestli Tesla neuvažuje o nějaké zelené vlně a pomocí těch nových algoritmů, tak aby v případě těch eh, chytrých eh, městech, aby existovala možnost eh, kontinuální rychlosti z bodu A do bodu B, tak aby to mm, jsme ne, nezávisli pouze na těch bateriích a tak, aby ta infrastruktura, která se vybuduje v těch chytrých městech, tak aby jsme zamezili třeba různým těm zácpám, a souvisí to také například s eh, motory na fosilní eh, paliva. Takže ta nejdůležitější je třeba eh, tady ve um, v poradenství v rámci, ve výboru pro vědu se soustředíme na mobilitu a tak, aby neexistovaly, eh, neexistovalo žádné zastavování. Třeba v případě eh, železnice, tak je důležité, aby vlak jel co nejdéle za stále rychlosti. A v případě jiných eh, pohoných hmot je potřeba pomocí také těch nových systémů, které máme třeba GPS a různá ta čidla, která máme, tak to využít. To je to, mm, to je ten, ta opravdová výzva. Nejedná se tolik o ta nová auta, ale spíše se zamyslet nad těmi smart cities, nad těmi chytrými městy, jak je můžeme eh, vylepšit. Děkuji. Dám nyní slovo panu Gírkovi jménem SND. Děkuji vám. Evropa využívá asi 40 primární energie na topení a já zde vidím velmi zajímavé využití v této oblasti, eh, protože já si myslím, že síť a průtok to je úplně něco jiného, eh, pardon, síť a prout to je úplně něco jiného to je věc, eh, která se musí řešit eh, v mnohem větší škále, protože topení to je spíše věc taková místní povahy. Jedná se mi o uskladňování eh, tepla a potom, že máme různé druhy energie. A chtěl bych vědět, podle vašeho názoru, jaké jsou výhledy využívání těchto metod pro topení které technologie z hlediska efektivity přeměny energie bychom mohli využít na vytápění. E, protože když ten e, řetězec konverze je příliš dlouhý, tak to potom nebude účinné. Proto se ptám, děkuji. Děkuji. Dále má slovo za zelené pan Erikson. Děkuji pěkně. Je to podle mě velice zajímavá materie a je tady spousta způsobů, jak se eh, na to dívat. Souhlasím s těmi, eh, kdo říkají, že bychom neměli rozhodovat teď, jakým směrem se eh, vydat, ale vůbec umožnit vykročení. Je zajímavé podívat se eh, vlastně na ty důvody, jak lépe a efektivně využívat obnovitelnou energii dnes i v budoucnu. Dále si myslím, že by bylo zajímavé eh, věnovat se tomu, jak by se tady mohly objevovat eh, středně velké podniky, které budou například nakupovat energii a prodávat ji při zvýšené poptávce. Ten trh by tam měl již dnes být. Pokud eh, vlastně máte eh, tu instalaci a máte výrobní kapacity, tak se do toho můžete pustit, ale eh, ty rozdíly jsou na energetických trzích skutečně velké. Proto by tady měly být podněty pro nákup či velice levné elektrické energie. Otázka zní takto. Myslíte si, že se během příštích 5 letech mělo objevit něco zásadního? Další otázka zní takto. My jsme Hovořili jsme o ocelářství v Evropě. Tam se spotřebovává velké množství uhlí výroba jsou, přináší eh, poškozování životního prostředí díky emisím. A oceláři přišli s myšlenkou, že by začali využívat vodík pro výrobu oceli na místo uhlí. To by mohlo být zajímavé do budoucna, mohlo by to být možné. Samozřejmě by se to možná vyžádalo ohromné množství levné energie, ale mohlo by být velice dobrým řešením vyrábět levnou větrnou či solární energii a dát ji k dispozici na výrobu ocely, namísto toho, aby se spalovalo uhlí. v ocelárnách. Děkuji, nyní pan Kohlíček jménem GUE. V tomto případě podnikatel, já jsem v tomto případě podnikatel, který vlastní tři fotovoltaické elektrárny rozsáhlé. Dvě z nich mají 4,1 kW pík a jedna 5,7 kW pík. Ty dvě přebytky dodávají do sítě Samozřejmě, že mi rozvodné závody nic neplatí, protože sice je smlouva, ale to je taková specifika v České republice. A ta třetí je napojena na akumulátory, protože ji mám na své chatě. Na víkend to používám v létě a podobně. A tam právě mě zajímá takovéhle malé zařízení, o kterém tady hovoříme víc než deset let. Protože před víc než pěti, šesti lety byla vydána směrnice Evropské unie, že v roce 2020 má být, pokud vím, 1% energie ve vodíkovém hospodářství. A neslyšel jsem od té doby ani slovo, jak se to má realizovat. V České republice v Neratovicích máme jednu plnírnu vodíku a autobus, který tam jezdí, jezdí na vodíkové články. Je to logické, je to čisté, nepotřebuju velké zásobníky energie, nepotřebují dělat vrty, je to velmi jednoduché, velmi elegantní. A teď se chci zeptat, protože takovéhle malé užití, jako je kolo, já jezdím na kole na vlastní nohy, já nepotřebuji elektriku, ale e, to je velice atraktivní, protože taková malá jednotka, jako já mám, 4 kW, pokud má přebytek a je schopna si tu energii takhle uschovávat, nepotřebuje rozsáhlé baterie, protože ty baterie dneska mají relativně malou životnost. Desky se po určité době skřiví a zvlášť, když je velký odběr proudu, tak ty baterie trpí. A vy nemůžete mít příliš velké baterie v malém rodinném domku. Takže mně se to zdá být velmi praktické, to, o čem tady hovoříme, a já se strašně moc těším, až si takovou malou výrobnu budu moct sám udělat, protože já jsem technik. A to, o čem se teoreticky tady bavíme, to se má provádět do praxe a ukazovat lidem, že ten Evropský parlament není jenom zbytečná žvanírna, ale něco velmi praktického. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Sabdal. Děkuji pěkně, pan Sabdalagas. Thank you, gentlemen. Uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za podrobné představení eh, takto eh, důležité problematiky, jakou je skladování. Je nám zcela jasné, že skladování je v mnoha ohledech eh, nevinutelnou cestou, nevinutelným podnikem. Vy jste říkal, že tady máme eh, různé eh, fáze, kde lze skladovat energii, ať už je to na straně výrobce či spotřebitele. Pokud budete mít elektromobil, tak eh, tam zatím není dostatečně hustá síť dobíjecích stanic ale nyní víme, že i elektromobily budeme moci, budeme moci využívat jakožto jednotky pro skladování energie. Pokud jde o pan, zprávu pana Gerega o vytápění a chlazení, tak eh, tam jsme slyšeli, že i na straně eh, spotřebitele, eh, který Tady používá chlazení, lze využít vodík, eh, který je skladován. Teď se ptám, jaké jsou tady problémy. Mají právní či hospodářský charakter? Když se eh, dívám na tu problematiku chlazení a vytápění, tak eh, tam je problém motivovat toho konečného, konečného spotřebitele. Jak je motivovat k tomu, aby se takovýchto projektů účastnil? Pokud by se k tomu ještě někdo chtěl vyjádřit, velice rád si to vyslechnu. Děkuji, říká pan předseda. Tím jsem se dostal na eh, konec seznamu tazatelů a dovolte, abych položil také otázku, a to na Jorga. Marka Kise. Jak si možná vzpomínáte, počátkem tohoto století, čili před 15 lety, už před dlouhou dobou, jsme od eh, hospodářství založeného na vodíku, na využívání vodíku očekávali mnohem více. Profesor Rivkin ze Spojených států přicestoval do Evropy a uvedl, že v roce 2010, ne později, bude možné Eh, koupit si vodíkovou baterii v jakémkoliv obchodě v Evropě, ve Spojených státech, Číně, kdekoliv. Ale něco se stalo, nevím kdy, možná mi pomůžete se zorientovat, ale mohli, mohl byste nám vysvětlit, proč je tady tak ohromný rozdíl mezi našimi očekáváními z před 15 let, očekáváními, která jsme měli ve vztahu k hospodářství založenému na využívání vodíku a samozřejmě musíme z toho vyjmout Island, protože tam mají termální zdroje. No a jak je tedy možné, že je tam takový velký rozdíl mezi očekáváním a realitou? Asi ten vývoj nebyl tak snadný. Otázka na všechny naše vynikající řečníky. Mohli byste nám uvést přibližné datum, nebo období rok plus minus pět let, kdy bude možné přestat eh, využívat eh, plynové elektrárny jakožto záložní zdroje pro obnovitelnou energii v nějakém velkém měřítku. Takže možná trochu obtížné otázky, ale stejně položil jsem je. Konec dotazů. Začneme ve stejném pořadí jako předtím, takže požádám pana Klerence. Děkuji za tuto otázku, kterou jste položil. Pro, pro mě je snadná. Nepotřebuji křišťálovou kouli. Samozřejmě e, není to jenom otázka technologie, ale celého systému, jehož je ta technologie součástí. Jak to bude vypadat e, v detailu, nemohu říct, ale musíme zkoumat problematiku jak technologie, tak systému, v rámci kterého bude technologie používána. Pan Gerek se ptal na eh, vytápění a chlazení. Eh, k této problematice se ještě dostaneme později. Řada studií prokázala, a dostaneme se v zápětí k detailům, že ukládání tepla je hospodárnější. Ovšem přidanou hodnotou skladování energie, že eh, můžete využívat energii v palivu, v podobě tepla, můžete ji využít pro dopravu eh, pro skladování energie doma, aby byla zajištěna rovnováha. A pak je tady otázka, jestli již něco eh, funguje. Některé z členů našeho združení, některé společnosti již dneska nabízejí inteligentní skladování elektrické energie. Používá se to v eh, systému vytápění a distributoři energie regulují vlastně využívání tohoto skladování. Když bude v systému příliš mnoho energie, tak se ten systém vypne. Proč eh, je to zatím uvedenou záležitostí? Abyste byli schopni eh, prodat tuto možnost flexibility, tak budete potřebovat agregátora, který eh, bude zdržovat všechny tyto zdroje energie, eh, které eh, jak se združí a bude distribuovat podle potřeby. Musíme zapracovat na designu trhu, tak abychom tyto drobné dodavatele mohli zakomponovat toho celého systému, v rámci kterého se budou využívat vlastně jejich zdroje v, potře- v případě zvýšené poptávky. Pan Erickson se ptal na arbitráž eh, nákup, nakupování levné energie, prodej drahé energie. Ceny energie obrážejí eh, stav trhu. Pokud bude nedostatek flexibility, nedostatek dodávky, tak eh, půjdou samozřejmě ceny nahoru a naopak z čistě eh, technicistního pohledu eh, designu trhu. Eh, samozřejmě je vždycky ohrožen těmito fluktuacemi spotřebitel, ale je tady další sociální aspekt. Chcete, aby to všechno platil spotřebitel, když tedy naroste ta cena energie ve špičce, je nezbytné, aby to platili všichni spotřebitelé, nebo by se to týkalo pouze například velkých podniků? Arbitráž je jedním z možností, jak eh, řídit eh, ty toky příjmů v rámci skladování. Musíme mít rovnováhu. Máme systémové služby, máme arbitráž a máme a tím se dostávám k poslednímu bodu, otázku, kdy vlastně, eh, kdy nebude zapotřebí eh, těch plynových elektráren jakožto záložních zdrojů. Pro energetický systém v Evropě je zapotřebí eh, ohromné množství energie a já si myslím, že takovýto den, který jste, mm, jak se naznačil, nikdy nenastane. pana Macher. Já bych se rád vyjádřil k té otázce vytápění a tepla. Musíme si uvědomit, že eh, máme eh, vytáp, systém vytápění, který je centralizován, na druhé straně máme elektrický systém. Do budoucna eh, bychom měli uvažovat o sloužení, kdy se vlastně bude generovat teplo z, energi- z elektrické energie. Obnovitelné zdroje produkují především elektřinu. Je to fotovoltaika, vítr a otázka, jak to proměnit efektivním způsobem v domácnostech. Samozřejmě máme efektivní technologii, kterou je tepelné čerpadlo, ale to nelze použít pro vytápění jakéhokoliv domu nebo všech typů domů dlouhodobém výhledu eh, upravíme eh, tedy ty podmínky v domácnostech tak, aby bylo možné využívat tepelných čerpadel. Ten proces bude dlouhý a na jeho konci eh, uvidíme, jak se i v domácnostech využívá obnovitelná energie. V teplárenství v Německu používáme asi 600 terawatt hodin pro obytné doby. Pokud bychom používali tepelná čerpadla, potřebovali bychom pouze 200 terawatt hodin. Takže je evidentní, že tady eh, by bylo potřeb, zapotřebí velkého skoku eh, v produkci energie, pokud bychom se měli vydat touto cestou. A bylo by to obtížné. Vaše otázka se týkala vodíku využitelného v ocelářství. Ano, my to zkoumáme, provedli jsme studii společně se Siemensem, zatím jsme ji nezveřejnili a my jsme skutečně zkoumali, jak bychom mohli poskytnout vodík pro výrobu oceli. Z technologického hlediska to je možné, takže v dlouhodobém horizontu bychom mohli uvažovat o této cestě. Ale již dnes Využíváme vodík ve velké míře v chemickém průmyslu. Abychom e, vyrobili amoniak, potřebujeme e, velké množství vodíku. Takže bychom měli se spíše zaměřit na ty trhy, kde se, nebo tato odvětí, kde se vodíky spotřebovává. V dlouhodobém výhledu se bude vodík používat pravděpodobně i pro výrobu ocely, ale je to skutečně za horizontem, nemůžeme to očekávat zítra. Další otázka zněla, proč eh, to hospodářství založené na využívání vodíku nefunguje tak, jak jsme očekávali. Proč to byla taková zavadějící myšlenka? Já si myslím, že v 90. letech jsme byli příliš optimističtí, pokud šlo o naše očekávání o schopnostech a možnostech palivových článků. Domnívali jsme se, že palivové články budou velice levné z automobilky se domnívali, že palivové články budou stát 100 až 200 euro na kilowatt a to byla zavádějící myšlenka. Pokud by tomu tak bývalo, tak samozřejmě by to znamenalo dramatickou změnu i e, pokud jde o výrobu elektric- e, energie. Já si myslím, že i v roce 2015 ještě budeme využívat plyna, plynové elektrárny jakožto záloží zdroje energie. Thank you very much. Uh, first of all, I would like to highlight that we have a Děkuji. Ještě zdůrazňuji, že máme ještě druhý model, jeden k těm elektrolyzátorům, jak využívat eh, vodík, ale potom tady ještě máme eh, na závěr eh, zástupkyně Siemensu, která něco vysvětlí. Tady k tomu potom máme stacionární ty palivové články, vlastně vytápění a ochlazování v, v budovách a tady vlastně máme ještě dva zástupce, kteří Eh, vám to mohou ještě detailněji vysvětlit. Eh, pan Hamacher už odpověděl na otázku pana Eriksona, děkuji. On říkal, že to vlastně všechno přijde v daleké budoucnosti, ty objemy vodíku. Kdybychom to používali elektrolýzou, kdybychom tedy využívali veškerou tu eh, elektřinu, kterou nevyužijeme dneska, Mohli bychom eh, z ní napájet asi 2 miliony aut, takže ten potenciál je velký, ale eh, můžeme například také eh, tyhle ty objemy získat v různých rafinerských procesech. A samozřejmě by to mělo také velmi dobrý dopad, co se týče emisí. Paul Rubik se tady přesedl, aha, už bude předsedat. Takže vaše otázka k těm eh, chytrým městům, já bych ještě šel trošku dál. Co například ty chytré koridory TNT? My tady hovoříme o od, eh, odklonění se od eh, uhlíku a emisí uhlíku, ale vlastně stále ještě tedy nevidíme jako eh, reálná řešení. Například eh, se stále více používá nákladních automobilů, které eh, jsou poháněny dýzlem. Jsou to tedy dýzlové, dýzlové nákladní automobily, takže samozřejmě ta, to znečištění, které způsobuje, je velké. Máme jakýsi tlak, který je vyvíjen na to, abychom používali co nejvíc vodík, mohli bychom třeba mít, já nevím, eh, tyhle ty palivové články, které bychom potom využívali mezi Sicílií až Švédskem, takže to by bylo skvělé. Eh, profesor Gírek, už jsem říkal ve své prezentaci, můžete i těmi palivovými články dosáhnout vysoké účinnosti. Je to vlastně až 60%, takže to je opravdu docela vysoká účinnost. Pan Kohlíček, moc dobře ví, on je fanoušek téhle technologie. Ono je to vhodné jak pro velké, tak malé aplikace. Jako bývalý člen, vlastně bývalý poslanec v roce 2004 byl takový hype ohledně biopaliv. Všichni mluvili tenkrát o těch biopalivech. Úplně se tomu nedalo uniknout, všechny diskuze byly jenom o biopalivech. My jsme tenkrát předložili hodně legislativy, vy si to pamatujete. Dva, tři roky později se to vydalo úplně jiným směrem. Zastavte to. Takže tenhle ten hype, to je nebezpečné. Politici, jak veřejnost, vlastně je to pro ně zavádějící. Já teď tady nebudu s vámi bojovat, ale mám takový dojem, a vy jste to vlastně také říkal, že ten Eh, že ty baterie trošku ještě mají takové prvky to, eh, toho to hypu, jo? že vlastně potřebujeme v tom mixu, potřebujeme baterie, ale eh, pokud se o tom takhle příliš nějak mluví, vlastně to může škodit elektrifikaci, protože potom dosáhneme nějaké, lim, nějakého limitu a potom se lidé vlastně spíš od toho odkloní. Pan Darkas se ptal, proč některé ty technologie se nevyužívají já vám dám příklad, který se týká konkrétně Evropského parlamentu. Nová budova Evropského parlamentu v Lucemburku, to je budova Konrada Adenauera. V tom zadávacím znění původně měla palivové články, protože tam vlastně jsou opravdu um, nízké emise. A bylo to tedy v tom, řekněme, tendru. A potom předložili tu nabídku, cenu také, a potom vlastně na, nižším, eh, na nižší úrovni rozhodování v parlamentu, nebyl to předseda parlamentu ani byro, a bylo to na nějaké nižší úrovni, tam no se rozhodne, tak tohle není možné, to je moc drahé. Takže jak vidíte, i samotný Evropský parlament na administrativní úrovni, jasně, je to moc důležité, je to moc drahé. Je samozřejmé, že to v tuto chvíli drahé, protože je to teprve v plenkách. A pokud tenhle ten problém nepřekonáme, tak eh, se nepostoupíme dále. Pak se ještě ptal Jeří na to, co pan Jevkin udělal eh, špatně či dobře eh, hydrogenové, uhlí, tedy vodíkové mu hospodářství mm, řada lidí je přesvědčena o tom, že pan Rivkin neudělal, neodvedl dobrou práci ohledně eh, vodíkové technologie, protože vytvořil přehnaná očekávání a my jsme potom museli eh, příliš eh, naslibovat věcí, které se potom nedají naplnit. To se dá udělat dvakrát, třikrát, ale pak už vám nikdo nevěří. Proto jsme také přišli vlastně o důvěryhodnost, řekněme do určité míry, a pan Rivkin Eh, třeba v USA není dobře znám, možná v Kalifornii ano, ale ve zbytku USA není tak dobře znám jako, znám jako v Evropě. Ale teď právě přišla doba, a tím vlastně odpovídám Jiřímu Buskovi, po COP21, po konferenci eh, COP21, už jsme o tom samozřejmě diskutovali celou řadu let, eh, globální oteplování ano či ne, dneska už nemáme pochyby. Máme jasný závazek globální komunity, a tečka. Takže teďka opravdu potřebujeme najít možnosti, jak toho dosáhnout. Greenpeace v poslední zprávě, nazvaná energetická eh, revoluce, zmínil eh, vodík na 150 stránkovém dokumentu 622krát. Takže je vidět, jak je to obrovsky důležité. protože nemáme zase tolik možných řešení a tohle je určitě jedno z nich. Eh, děkuji vám a poslední pět minut je pro Bena Hilla. Myslím si, že spousta dotazů tady byla zodpovězená. Pokusím se ještě to doplnit. Pokud je o tak inteligentní města, tak já si myslím, že technologie pro automatické řízení, automatickou jízdu tady je. Je potřeba pouze otestovat eh, vozidla a je to fantastické. E, technologie je, e, zákon zatím ne. Myslím si, že k tomu se ještě odehraje řada diskusí na úrovni DG Transport a tak dále. Již jsme svědky dekarbonizace dopravu, dopravy. Když se podíváme na naše města a na e, kvalitu ovzduší, tak to je strašné jsme v Číně, jsme v Evropě a um, skutečně především v Jižní Evropě je poměrně alarmující uh, kvalita životního prostředí. Přestat jezdit vozidly by asi bylo to nejsnažší. Pokud jde o mm, těžkou nápravní dopravu, tak tam je potřeba brzy zasáhnout. Jsou tady nové podnikatelské a obchodní modely. Ti agregátoři jsou již přítomni a nové obchodní modely se již vytvářejí. Baterie jsou k dispozici. Jsou to baterie, které využívají této technologie a agregátoři mohou eh, generovat zisk a spotřebitelé mohou šetřit. Eh, nejsou to budoucí, ale dnešní technologie co chceme od vás si vyžádat, je, abyste nevytvářeli bariéry, aby se všechny naše plány mohly začít uvádět v život. Samozřejmě situace se liší v jednotlivých státech. A k otázce pana Koholíčka, já musím říct, že využívám vlastní fotovoltaický systém pro nabíjení svého vozidla. A pokud sám nemáte elektromobil, tak můžete tu energii použít pro dobíjení sousedové auta. Je tady spousta obchodních modelů, které by se zde mohly uplatnit. Skladování energie je základním předpokladem pro rozvoj eh, energetické přenosové a sítě. Jde o to, aby se eh, dalo šetřit minimálně na té úrovni domácností a aby se zároveň zvyšovala energetická bezpečnost. Děkuji pěkně. Myslím, že to bylo velice užitečné a úspěšné eh, sešení. Dobijeme své baterky pro další činnost. Eh, řekli jste nám velice komplexně a podrobně o co se eh, co můžeme čekat, pokud jde o rozvoj těchto technologií, systémů, trhu a tak dále. A připomínám, že to není pouze evropský, ale celosvětový problém. Děkuji všem eh, panelistům za jejich eh, příspěvky. Také děkuji všem, kdo se účastnili diskuse. Děkuji také přátelům z komise a všem, kdo nám dnes naslouchali. Tam se, má někdo něco do budu různé? Není tomu tak, Tímto oznamuji, že se příště sejdeme 23. května v 15 hodin a 24. května budeme zasedat od 9 do 12.30. Takže se budu těšit, mějte pěkný večer a přeji vám vše nejlepší. Končím zasedání. Můžete se projet tady na tom eh, na, na bicyklu Linde, máte-li zájem.